Spěli jsme ke konci naší eh, rozpravy. Děkujeme panu komisaři, který zde vytrval opravdu do samého konce. A zítra budeme pokra- pokračovat eh, v 8.30 do 11.30 a potom od 11.30 do 13.30. Program eh, naleznete ve stránce Evropského parlamentu. Tím končím dnešní zasedání. Přeji vám všem dobrou noc.